Eh, návrhu nařízení Evropského parlamentu Rady o sazebním zacházení se zboží, zbožím pocházením ze Skvadoru. Pan Šolc má slovo. Paní předsedající, paní komisařko, naše diskuse má ne bezvýznamnou minulost. Evropská rada, Evropský parlament v minulosti učinili dvě důležitá rozhodnutí, která nás přivedly eh, k této zprávě. A sice velice rychle rozhodnout o na tomto návrhu. Za prvé, většina na radě rozhodla, že taková země jako je Ekvádor, který má vlastní ekonomiky, a e, e snaží se přispět k odbourávání BD a má průměrný výdělek 4 e, tisíce dolarů ročně na hlavu, e, že bude moci tedy eh, přistoupit k obchodní dohodě uzavřené mezi EU, Kolumbií a Peru. Za druhé, eh, zatím tedy eh, tato dohoda byla vyjednána pouze mezi Kolumbií a Peru a původně se s tím plánovalo jako regionální dohoda, ale neměla spochybňovat vývojové cíl Ekvádor a proto Eh, pan, před, eh, pan prezident Ekvádoru eh, chtěl uzavřít dohodu. Místo, aby všechny státy spolupracovali na této dohodě, komise Evropská připustila pouze dohodu s jednotlivými státy. E, je to tedy určitá konkurenční situace, avšak to je třeba připomenout změna světových rámcových podmínek pro jedno z nejvýznamnějších exportních e, komodit e, znamenala, že Eh, prezident Ekvádoru souhlasil s přistoupením k obchodní dohodě, která byla uzavřena mezi EU, Kolumbií a Peru, i když eh, tady jsou ještě potíže s tím a chceme to opravdu. Předloženým zákonem se pro Ekvádor vytváří určitý most. To znamená, že se zavádí předběžné uplatňování dohody o volném obchodu a my se nechceme postavit stavbě tohoto mostu do cesty. E, paní komisařko, vy ve vaší dnešní funkci mám pocit, že jste zavírala oči před skutečnou situací, vnitřní situací v Ekvádoru. Hmm, protože tady panovalo nebezpečí, že by Ekvádor vyvážel zboží, které by bylo nevýhodné pro Evropskou unii. Eh, moje pozměňovací návrhy, z kterých jsem chtěl obrousit hrot tohoto návrhu, bohužel nedoznali většiny. Ale většina v parlamentu se vzdala práva parlamentu vyslovit se eh, prostřednictvím VETA proti pozastavení navzdory právnímu dobrozdání právní služby parlamentu. I toto rozhodnutí považuji já osobně za chybu a zbývá než doufat, že z toho nevznikne žádný precedens. Milé kolegyně, milí kolegové, přesto na závěr na vás apeluji, abyste souhlasili s touto dohodou abyste ochránili ekvádorské obyvatelstvo před potížemi, které by vyplynuly z nedostatku vývozu zboží. Děkuji vám, pane Šolci, teď už mikrofon funguje a teď dávám slovo opět paní komisařce, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové. Tohle je eh, zlomový okamžik pro vztahy mezi Evropskou unii a Ekvádorem pár dní po opuštění jednání v roce 2009 nyní Ekvádor učinil důležitou strategickou volbu ve prospěch obchodu a integrace eh, do eh, globálních hodnotových řetězů. Já jsem hovořila s ministrem pro eh, obchod na toto téma pro Ekvádor. Se jedná o podporu ekvádorského modelu rozvoje dá to této zemi možnost diversifikovat svůj obchod a hospodářství <clears throat> a celkově zlepšit životní podmínky lidí. Měli bychom tuto volbu podpořit. Považujeme to za důležitý doplněk obchodní dohody. A e, bylo to velmi rychle po e, uzavření dohody, aby nedošlo k žádnému přerušení preferencí, kterým jimž se v současné době Ekvádor těší a já vítám i rychlý přístup parlamentu, tak aby nedošlo k negativnímu vlivu na ekvádorský vývoz. Víte, že eh, o Ekvádor, ehm, že tedy 50% jeho vývozu požívá preference v rámci GSP+. Takže nařízení, o kterém se teď bavíme, překlene tu ehm, mezeru po konci GSP+, a to poskytne určitou jistotu aktérům jak v Evropské unii, tak v Ekvádoru. Mezi GSP a vstupem v této dohody je nutno překlenout tu mezeru, jinak by došlo ke eh, zvýšení eh, cel a potom zase jejich sazeb a potom zase k jejich snížení. To by vedlo ke ztrátě tržního podílu a to se těžko poté nějak kompenzuje. Tady se jedná o snížení o 20% u, pro třeba tuňáka, krevety a některé další produkty. Je to 15% celkového baklářského vývozu. Já vím, že mnozí poslanci připisují velký význam způsobu implementace tohoto nařízení, zejména pokud jde o nutnost Ekvádoru splňovat i lidskoprávní normy normy Mezinárodní organizace práce a další. A to je pro mě také důležité a hovořila jsem o tom s ministrem, s ním jsem se minulý týden setkala. Takže vás ujišťuji, že budeme situaci monitorovat a že budeme parlament informovat o implementaci všech těchto ustanovení. Budeme vás informovat na vyžádání tak, aby byla i nadále transparentnost v tomto nařízení a abychom využívali osvědčené postupy, které rozvíjíme v kontextu systému GSP. Děkuji vám, paní předsedkyně. No. Děkuji a nyní za politické skupiny pan Santiago se za eh, Evropskou lidovou stranu na minutu a půl. Děkuji vám, paní předsedkyně, paní komisařko. V červenci se úspěšně uzavřela vyjednávání obchodní dohody mezi Ekvádorem a Evropskou unií. E, jako Evropská lidová strana jsme přesvědčeni o tom, že tato dohoda bude velice pozitivní pro obě strany, i když bude trvat e, takřka dva roky, než stoupí v platnost od příštího ledna Ekvádor již nebude využívat výhody které nabízí GSP 4 a to by ho ehm, dostalo do nevýhodné situace pro ale zároveň i jeho obchodní partnery. Návrh nařízení se snaží nalézat řešení a také ji ho dává. Na výboru INTA jsme hlasovali pro návrh komise velikou většinou, aniž bychom předkládali jakýkoliv pozměňovací návrh, abychom zbytečně neprotahovali proces vyjednávání. Schválení tohoto nařízení umožní, aby jak dovozci, tak vývozci mohli normálně pokračovat ve svých obchodech, aniž by došlo ke zvyšování cel, což by mohlo způsobit nenapravitelné škody jak pro ekvádorské, tak pro evropské podniky obchodující s Ekvádorem a doufám, že zítra schválíme toto nařízení. Já rád bych poděkoval panu navrhovateli Edmultovi Šolcovi za výbornou práci a nechci ukončit, aniž bych přivítal Ekvádor v mezinárodních obchodech o volné, v mezinárodních dohodách o volném obchodu. Děkuji mnohokrát a dalším řečníkem za SAD je Martin David. Martin, for one minute. Na jednu minutu. Děkuji. Také já se chci pojit gratulacím panu Šolcovi. My jsme podpořili jeho pozměňovací návrhy ve výboru a bychom to neopakovali v plénu a nezdržovali to. EU je nejdůležitějším obchodním partnerem Ekvádoru pro export mimo, kromě ropy. Jakékoliv narušení obchodu by mělo závažný dopad na ekvádorskou ekonomiku a pravděpodobně by to znamenalo, že exportéři by hledali jiné trhy než je Evropská unie. Díky tímto přemosti, tomuto přenostění se nám podaří podpořit obchod mezi EU a Ekvádorem, aby obě strany mohly využívat budoucí dohody o volném obchodu. Vítám skutečnost, že tam je reciprocita, že obchodníci EU bude mít stejné výhody jako ekvádorští obchodníci také vítám eh, to, že bude platit pravidlo eh, zemi původu a vítám eh, to, že tam jsou záruky pro evropské producenty. Myslím, že to je dobrá dohoda pro obě strany a děkuji komisi i zpravodaji za tuto práci. Děkuji, pane Martin. Nyní má slovo pan Tremosa Jebalse na minutu 30 z za ALDE. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Um, děkuji, paní komisařko, vážení kolegové. Um, vítám dnešní uh, debatu a mm, zítřejší hlasování. Po pozitivním hlasování v INTE minulý týden bylo důležité, aby se to do konce roku dostalo na plénu. Schválení této dohody do konce roku je důležité. Mnoho ekonomických kontraktů v Ekvádoru se vyjednává teď na příští rok. Vážení kolegové, domnívám se, že dohoda o volném obchodu více než veřejné dluhy může eh, přispět k ekonomickému růstu v Evropě. Expert, export eh, spíše než veřejné deficity jsou cestou k růstu. Podporuje Evropskou komisi a její snahy otevírat nové trhy a redukovat regulační bariéry a umožnit vstup na tyto trhy pro evropské firmy. INTA liberálové hlasovali proti um, pozměňovacím návrhům zpravodaje, protože by hrozilo o odložení aplikace této dohody. Plně podporuji prodloužení preferenčního přístupu dvoží, zboží e, z Ekvádoru předtím, než ehm, TA vstoupí v platnost, ale mělo by to být podmínkou toho, že Ekvádor ukáže, že otevře své trhy evropským firmám. Na závěr chci říci, že situace s Ruskem by nás měla ještě více nutit hledat nové potenciální trhy v Ázii a Střední a Latinské Americe. Děkuji. Děkuji vám, pane Tremo Sebaselis. A další řečnici je paní Kela za zelené, ale na minutu, prosím. Thank you. Děkuji. A chci také poděkovat zpravodaji, ale Vzhledem k tomu, eh, pokud je tedy o obsah té zprávy, tak pan Scholz, ehm, jakožto zpravodaj eh, řekl, anebo to vlastně ukazuje, jak trh správně nefunguje, jaký by neměl mít vliv na rozvoj. Původně bylo nařízení, které de facto nutí rozvojové země, aby se rozhodli, jestli se chtějí eh, zbavit preferenčního přístupu, a nebo se přihlásit o Eh, tedy dohodu o volném obchodu, i když to neodpovídá jejich rozvojové agendě. A to si myslím, že k tomu by nemělo docházet z rozvojového hlediska. Je to v podstatě vydírání, podkopávání společnost, práva společnosti na rozvoj. A k tomu přesně došlo v Ekvádoru. Ekvádor se musel eh, připojit k dohodě, aby nepřišel o preferenční tržní přístup, protože máme novou komisi. Tak paní komisařko, Chci vás požádat, abyste přehodnotila ten vztah mezi obchodem a rozvojem, protože zatím to zatím podkopává stávající modely a to bychom měli změnit. Děkuji. A nyní má slovo pan Marocha Regiatondo na minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně, já bych také rád poblahopřál všem, kteří podporují tuto dohodu. Hlavně chci poděkovat panu Šolcovi za jeho pragmatismus. Pracovali jsme s ním na pozměňovacích návrzech a, návrzích a Eh, jsme rádi, že došlo k úpravě tohoto návrhu. Dámy a pánové, domnívám se, že Evropa pravděpodobně činí velice důležité rozhodnutí taky sama pro sebe, protože jako předseda Eurolatu vám chci říci, že pokaždé více a více eh, latinoameričané hledí na Pacifik a nehledí tolik už na Evropu, čili ztrácíme enormní možnosti politické i obchodní akce. Bohužel Evropská unie tady nese obrovskou odpovědnost, protože jsme zemí, která nejvíce spolupracuje s Latinskou Amerikou, ale začínají nás politicky a obchodně nahrazovat Čína, Rusko, Latinská Amerika. A proto je důležité, abychom využili této dohody s Ekvádorem. Je to jednak politicky významné v rámci se vztahy s Latinskou Amerikou i se zeměmi Alby. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji a dalším řečníkem je pan Jude Curtin Darling na minutu. Děkuji. Ekvádor pravděpodobně vstoupí do dohody mezi EU, Kolumbií a Peru a ztratí za dva týdny preferenční přístup na eh, trhy, pokud nebudeme okamžitě jednat. Um, proto vítám úpravu, která by provizorně znamenala, že nebude přerušen obchod mezi EU a Ekvádorem a nepředjímá naše rozhodnutí uh, v této věci, takže nám umožňuje vytvořit vhodný rámec s ekvádorskými orgány. Eh, před dvěma lety parlament přijal rezoluci, která žádala zeměnské komunity, konkrétně Kolumbii a Peru, aby se zavázali k cestovním mapám v oblasti lidských práv a ekologie. Předtím, než byly ratifikovány ty dohody a apliko, Aplikace stejných standardů na Ekvádor by vyslalo signál, že naše obchodní e, dohody jsou, e, jsou také o zlepšování lidských práv, práv pracujících a aktivně eh, mm, bych si přála podpořit Ekvádor, aby také předložili podobnou cestovní mapu. Teď máme na seznamu Catch the Eye jednoho řečníka, pan Daniel Kaspary na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jsem velice vděčný panu zpravodovi, že přispěl k tomu, že můžeme zabezpečit, že Ekvádor si může zachovat své obchodní preference a rychle přijde do možnosti užívání smlouvy volného obchodu. Byl by to špatný vtip, kdyby taková země, eh, která chtěla s námi uzavřít dohodu o volném obchodu, byla nejprve potrestána kdybychom jí obrali obchodní usnadnění. A to by potom mělo všechny ty negativní dopady, o kterých se zmínil kolegyň Keller. A proto chceme-li rozvoj, nemůžeme poručníkovat lidi v těchto zemích, ale musíme se snažit pomoci k tomu, aby demokraticky zvolená vláda tuto dohodu chtěla, a měli bychom také vzít na vědomí, že v demokracii rozhodují vždycky většiny. A proto vám ještě jednou děkuji za to, že o tom budeme moci tento týden hlasovat a těším se, že společně pro všechny lidi v Evropské unii, ale i v Kolumbii, Peru, Ekvádoru budeme moci tuto smlouvu podepsat. Děkuji, pane Kaspari. Nyní má slovo ještě jednou pana komisařka Malmström. Děkuji vám za tuto rozpravu. Prostřednictvím přijetí tohoto nařízení vývozy z Ekvádoru nebudou postiženy až do vstupu dohody v platnost. To je nezbytný překlenovací akt, který pomůže tedy jak eh, obchodu a podnikům, ale vysílá také politický signál Ekvádoru a jeho lidem. O tom, že Ekvádor je připraven budovat těsnější vztahy a může to pomoci Ekvádoru také diverzifikovat ekonomiku a směřovat ještě k lepšímu odstranění chudoby v této zemi. E, rovněž e, směřujeme k, ke protokolu e, po vstupu této dohody v platnost. Ten bude předložen někdy v polovině příštího roku parlamentu. Děkuji zpravodaji panu Šolcovi za jeho práci, za zvládnutí tohoto tématu tak skvěle. Jsem přesvědčena, že správná implementace vyhoví některým otázkám, které jste vznesli. A paní Kele, chci vám říct, že sdílím váš názor, že obchod může být mocným nástrojem, jak pomoci rozvojovým zemím se ještě lépe rozvíjet a zapojit se do obchodního společenství a tím pádem tvořit těsnější vazby i v jiných oblastech. Je to jedna z mých priorit a komise vám to před, předloží novou obchodní strategii v rámci svého nového programu, kde budou i tyto prvky a budeme to o tom diskutovat jak interně v rámci kolegia, tak i v tomto parlamentu. Takže předložíme strategie nejpozději do konce příštího roku. A ještě na závěr mi dovolte vám popřát šťastné vánoční svátky vám i všem ostatním poslancům. Děkuji vám za dosavadní skvělou spolupráci a těším se na její pokračování i v příštím kalendářním roce. Děkuji vám, paní komisařko. Všem, eh, diskuze ještě úplně neskončila, protože slovo dostává znovu pan zpravodaj Helmut Scholz. Vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko, vážení kolegové, děkuji za tuto debatu. Alespoň se jasně ukázalo, že tady je um, touha po dobré obchodní vztahy mezi Ekvádorem a Evropskou unii. Nevždy um, to ale stačí. Proto chci zdůraznit, že aby byly obchodní vztahy dobré, tak musí být především spravedlivé. V příštích měsících budeme mít příležitost během ratifikačního procesu posoudit uh, tu předloženou dohodu, především dopad na zaměstnanost a kvalitu života populace, životní prostředí a také stabilitu a integrace celého uh, regionu. Proto Vyzývám komisi, aby přestala intervenovat do vnitřní politické situace zemí regionu, které si, si e, zvolili politiku, která se neřídí neoliberálním e, krédem a chce nabídnout příležitosti pro e, populaci tak podle podmínek v dané zemi. Já budu pečlivě sledovat, zda komise bude Eh, Ekvador nepřímo žádat změnit své, svoji ústavu a své zákony, aby evropské firmy měly lepší přístup na trhy veřejných zakázek. Také bych eh, byl pro cestovní mapu, která by eh, říkala, že strany dohody procesu přístupu k dohodě s Peru a Kolumbií by neohrozil sociální a ekonomický pokrok v eh, Ekvádoru. Děkuji. Děkuji zpravodaji, panu Šulcovi a také chci vyjádřit, se připojit k přáním hezkých Vánoc a uh, přeji všem uh, vše nejlepší.